Máme pravidelný dialog s místo eh, předsedou panem, měli jsme s panem místo předsedou Kalasem, ehm, ale když byl eh, v roli komisi, komisaře, ale neměli jsme vlastně eh, dosud taková slyšení, kdyby komisař sál před plným výborem. To je vlastně poprvé, ehm, co se týče plného počtu ehm, členů výboru, kdy komisař před nás předstoupí poslanci si jistě vzpomenou, že jsme schválili na konci března pracovní program na rok 2010 a dnes pozveme komisaře, aby nám nastítil hlavní iniciativy legislativní a nelegislativní záležitosti, které má v úmyslu prezentovat v průběhu roku a doufejme, že eh, zjistíme také, jaké má priority na rok 2011. Vím, pane komisaři, že poslanci nebo členové tohoto výboru budou eh, chtít slyšet nejrůznější eh, otázky, v neposlední řadě také jednotné evropské nebe a jak zastavit eh, vulkány a podobně. A vím, že lidé jako já věří, že byste měl být schopen zastavit takovéto výbuchy vulkánu. Ale jsem si jist, ano, je to tak, to jsem říkal eh, lidem v mé kanceláři, když se mě zeptali, eh, co udělám, abych toto zastavil. Ale dobře, tak. Eh, předávám slovo tak na 10-15 minut a pak jsem si jist, že um, koordinátoři uh, už snad dorazili a budou pak uh, moci se vás zeptat na nějaké věci. Uh, takže, pane místopředsedo eh, Klasy, vaše máte slovo a jestli dovolíte, tak eh, bych byl rád, kdybychom měli trošku soucitu s panem místopředsedou Kalesem. Já vím něco, co vy nevíte, že zapomněl brýle. Takže prosím, nezapomeň, ne, pokud má tak špatné oči jako já, tak to všechno půjde z hlavy, která je nabita. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám. Není to zas tak strašné. To je drobnost, ale I'm very pleased to... <laughs> Jsem rád, že jsem mezi vámi a že eh, se mohu setkat eh, s členy výboru, že můžeme diskutovat o otázkách. Ehm, měli jsme už mnoho příležitostí diskutovat to s koordinátory. Ehm, je tady řada ožehavých eh, aspektů, ehm, včetně vulkánu, a, ale jsem velmi potěšen, že znovu mohu diskutovat se všemi stěnými členy tohoto výboru, že mohu mluvit o pracovním programu a některých základních a na důležitých iniciativách. Takže Program nové komise. Ehm, ehm, je tady prominentní eh, sektoru dopravy, eh, což tak nebylo dříve. Tento program obsahuje ehm, víceleté iniciativy, budeme o tom diskutovat v roce 2010, ale také půjde o širší strategii pro následující roky. Abychom mohli formovat eh, eh, dopravní politiku s trvale udržitelnou, z které budou profitovat občané, tak musíme odstranit určitá úzkoprofilová místa. Eh, máme tady, musíme dokončit náš infrastrukturu, dále problémy v technologii a podobně. Komise Ehm, vypracovala v programu několik ehm, opatření, která se týkají těchto aspektů, ale eh, zároveň jsem do toho začlenil ještě iniciativy, které jsou zaměřeny na ochranu občanů tím, že posílíme bezpečnost a práva pasažérů. Takže Začnu eh, mým, mým dokumentem další budoucnosti dopravy, ale eh, máme tady jeden úmysl a sice to prezentovat v prosinci. Protože věci trošku trvají v Evropě a já doufám, že první verze bude hotová na prosinec, ale nejdůležitější věcí je kvalita tohoto dokumentu a Eh, obsah. Dokument bude nastěňovat naši vizi týkající se eh, budoucnosti dopravy a také poskytneme akční plán dopravní politiky a také infrastrukturu na další desetiletí. Eh, budeme se také věnovat dobře fungujícímu vnitřnímu trhu, rozvoji nových technologií, včetně čistých vozidel a inteligentního dopravního systému. Bílý dokument, bílá kniha také navrhne integrovaný přístup mm, pro síť infrastrukturální a také dobře fungující mechanismy. Ehm, váš příspěvek, zvláště zpráva pana Grosse na rok, za rok 2009 a sice komunikace budoucí dopravy, to je něco, co včas vezmeme v potaz při přípravě eh, onoho bílého dokumentu. Příští rok hm, dojde k revizi hm, směrnic 10D. Tato revize bude předložena spolu s balíčkem dalších návrhů hm, na příští víceroční roční rámec. Přesně to musíme ještě definovat, jak bude vypadat časová osa, když se podíváme na rozpočtové limity. Eh, tady bych chtěl učinit lepší priority našich investic do infrastruktury. Mám v úmyslu také pokračovat s definicí takového jádra, takových hlavních koridorů, protože doufáme, že to bude velikou přidanou hodnotou v Evropě. Evropě. Ehm, tato síť eh, bude muset být vybavena zelenou a inovativní technologií. Připravili jsme k tomu metodologii, tak abychom mohli eh, nastínit to, jak bude vypadat tento koridor do budoucna. Budeme o tom muset diskutovat eh, jak s Evropským parlamentem, tak s členskými státy. První důležitý a ta schůzka se bude konat příští týden. Ehm, bude to ehm, za, s účastí komise a také španělské předsednictví. Ehm, bílá, dobrý dokument bude také obsahovat naše úvahy o další konsistentní strategii, jak dotovat tuto infrastrukturu. Pokud eh, chceme dosáhnout nejvyššího dopadu, eh, tak musíme zabránit fragmentaci rozpočtu a eh, nástrojů financování. Jsem velice proto, aby byla vytvořena takový rámec pro dotace do infrastruktury. Tento rámec je důležitý. Takže tato otázka Eh, je zaměřena na dosažení našich cílů v dopravní politice. Před letní přestávkou máme v úmyslu eh, ještě se věnovat prvnímu železničnímu balíčku, tak ať bychom zvýšili konkurenceschopnost železniční dopravy. Eh, musíme vyjasnit pravidla a také hlavní směry implementace tohoto programu. Mimo jiné to bude také pokrývat posílení nezávislosti regulačních úřadů a také nové zásady, které budou vzaty v potaz oblasti životního prostředí, například snížení hluku a podobně země. Zároveň chceme také přijít s novými úvahami o um, budoucích akcích, tak abychom mohli zlepšit um, železniční sektor. Také chceme otevřít um, domácí uh, sektor a Musíme učinit eh, další kroky, jde o zvětšenou roli železničních agentur a hlavně jde o bezpečnost našich pasažérů. Toto je součást našeho programu na rok 2011 a 2012. Jsem přesvědčen, že výbor TRAN v současné době připravuje eh, usnesení Evropského parlamentu o implementaci prvního železničního balíčku. Velice úzce toto sledujeme, vaše diskuze a pokoušíme se je vzít v úvahu, co bude nejvíc možné do našeho návrhu a teď eh, eh, vnitřní trh. Tady eh, chceme v červnu příštího roku předložit balíček. Mm, jde nám o další účinnost mm, leteckých operací a chceme využít také možností leteckých kapacit. Tady bych mm, zvážil revizi legislativy týkající se pozemního odbavení. Chceme zlepšit posouzení této situace. Také budeme vyhodnocovat funkci dopravních agentur a také do bezpečnost pasažérů to program do roku 2012. Tady chceme eh, předložit eh, návrhy, jak liberalizovat kabotáž. Ochrana občanů. Zpráva o bezpečnosti eh, je připravena a bude v polovině června předložena. Chceme posuzovat skenování a také zdravotní rizika. Chceme hovořit také o základních právech pasažérů. Chceme to zapracovat do základního přístupu, který používáme v Evropě a to všechno je v zájmu pasažérů. Chci přijít s návrhem takovýchto pravidel pod hlavičkou postupu, komatologického postupu, jde tady o letecký eh, sektor a tady k tomu má být vypracována příslušná legislativa co nejdříve před polední, eh, před <laughs> letní přestávkou. Chci také předložit eh, silniční, strategii silniční dopravy 2012, jde zase o vysokou bezpečnost pasažérů po celé Evropě a chceme přitom brát v potaz princip subsidiarity, protože toto je slabé místo, je to takové zranitelné místo. Chceme poskytnout takovou základní politickou orientaci a chceme tady mít rámec spolupráce mezi členskými státy, chceme si vyměňovat osvědčené praxe. Komise v současné době zvažuje možnost, jak ehm, sledovat podobný přístup, ehm, jak je zapracováno v současném akčním plánu. Má tady být takový cíl bezpečnosti silničního provozu. Komise chce také, toto podpořila už v diskuzích. Ehm, e, potom nám půjde o usnadnění nebo o zvýšení pokroku, to je zpráva Pajana. E, jde tady o výměnu, o informační systém na poli z bezpečnosti silničního provozu. Toto bude jedno z klíčových opatření, jak zlepšit tuto bezpečnost. A konečně pracujeme na návrhu, e, jak revidovat a dále harmonizovat pravidla týkající se různých testů silničního provozu, tak abychom ehm, zabránili tomu, že se budou na cestách pohybovat nebezpečná vozidla. A co se týče námořní bezpečnosti, tady bychom chtěli včas červenci příštího roku předložit um, agendu um, námořní dopravy, takový balíček a hlavním cílem je um, tady vyměňovat si námořní know-how přes v Evropě a udělat tuto profesi námořnickou trošku atraktivnější. Zároveň chceme předložit legislativu, eh, chceme, jde nám o eh, opatření různých eh, z námořní opravy. Jde tady o to, aby byl rovný manevrovací prostor pro všechny členské státy. Chceme zajistit, aby námořníci, kteří jsou na evropských vodách, dohodách, aby tady všechno byly jednotné standardy. Před koncem ještě tohoto roku předložím zprávu o situaci práv pasažérů ve všech různých způsobech dopravy, takže nám jde o to posoudit, jestli současná legislativa EU nám zajišťuje adekvátní ochranu, jestli můžeme skutečně identifikovat eh, ty oblasti, na kterých musíme pracovat. Chci eh, předložit takovou následný legislativní návrh eh, a to bude na konci příštího roku. Technologie. Jak víte, technologie je vysokou prioritou mé agendy. První krok krok chci učinit v březnu příštího roku, a sice je to balíček e-mobility. Jsou to legislativní návrhy, jsou tady technologické průlomy eh, a jde tady o udržitelný systém dopravní. Bude to pokrývat integrovaný eh, systém vstup jízdenek, dále různé elektronické nástroje a také umístění námořnických, e, e, námořnických systémů. Průzkum v oblasti dopravy eh, musí, být, se lépe, musí se lépe soustředovat na současné výzvy, ale také musíme posílit Eh, kapacitu Evropské unie ve smyslu inovace. A ehm, v oblasti výzkumu bych rád předložil v příštím roku hm, strategii dopravního dopravy. Ehm, bude to, bude to strategický rámec pro výzkum ehm, na základě eh, revize eh, trvale udržitelného dopravního systému a sice horizonty 2015 a to nám pomůže soustředit se na evropský výzkum v určitých definovaných oblastech. Samozřejmě vulkán hm, nebo hm, oblak nám přinesl novou situaci, tento vulkanický popílek. Už jsem měl mnoho příležitost o tom s vámi diskutovat také na plenárním zasedání a mm, jistě budeme moci pokračovat i zde a budeme moci mluvit o nedávném vývoji. Zrovna včera jsem navštívil Mm, evropskou mm, bezpečnost pro mm, leteckou bezpečnost a diskutovali jsme také o několika otázkách s tím spojených, takže se tady pokusím pouze jenom schematicky pokrýt některé z mých hlavních priorit a iniciativ, eh, které jsem již zmiňoval. Eh, nebude to jistě vyčerpávající seznam, je tady celá řada dalších návrhů, které budou následovat a vždycky, když to bude možné, tak budu předkládat takovéto balíčky, tak abych mohl pokrýt konkrétní politické cíle a to obsáhlým, rozrozumitelným způsobem. Eh, parlament v poslední době podporoval tento přístup a doufám, že toto bude i pokračovat. A pokud to bude v mých silách, tak budu pokračovat a e, umožním větší průhlednost této politické oblasti. Jsou tady jistá technická pravidla a e, doufám, že budeme přispívat k novému sformování e, těchto kroků v Evropě. Já jsem tolik nemluvil o mezinárodní dimenzi, která je také velice obsáhlá a už tady máme velmi komplikovaný proces vyjednávání se Spojenými státy. Mm, už se trošku to otevřelo tady ve směru Brazílie a také jiné otázky budou na programu dne a mm, bude jim přisouzena vysoké velká priorita v našem programu, protože letectví mm, se stává skutečně globální otázkou a bezpečnostní pravidla musí být podobná všude eh, v Evropě. Eh, takže jsem velice rád, že mm, si mohu vyslechnout otázky vaše. Budeme potřebovat ještě více informací i k jiným záležitostem. Děkuji vám, že jste mi zatím naslouchali. Commissioner, thank you very much for that short introduction. What I intend to do, members, is... Já vám moc krát děkuji, pane komisaři, za tento krátký úvod a dám nejdříve příležitost koordinátorům, kteří mohou položit otázku a na ně odpovíme a potom otevřeme obecnou debatu. Takže prosím, pan Groš, pan Kadrouji, pokud ještě někdo další se hlásí o slovo, tak eh, prosím, může být eh, zapsán do seznamu řečníků. Takže i vás zapíšeme, paní Tykao. Máme k dispozici dobrou hodinku, takže to bude jistě vhodný časový úsek, ve kterém můžeme hovořit o lecčem. Matěj, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. I já bych vám chtěl poděkovat za vaše informace. Váš program je velmi široký velice otevřený v následujících měsících i dvou letech, protože všechno, co jste oznámil, my doufáme, že bude dobře připraveno tak, abychom se toho ještě zažili v tomto a dalším roce. Dle mého názoru je zde však několik bodů, které jsou také podmíněny určitou kvalitou a jsou to body, které také souvisí s dnešní situací v dopravě a to nezávisle na tom, co vy navrhujete za projekt, eh, bychom chtěli vědět eh, určitém náznaku, eh, jakým směrem se budete ubírat ve svých návrzích. Když se podíváme na železnici, mám jednoduchou otázku. Máte v úmyslu v rámci revize navrhnout otevření trhu, tak aby ta debata mohla začít okamžitě, anebo to přenecháte parlamentu či eh, eh, ještě budete provádět studie v této oblasti. Totež se týká i jiných oblastí, kde liberalizace trhu ještě neproběhla zcela. Chtěli bychom tedy pouze vědět, jak se díváte do budoucnosti. Chcete nejdříve tyto oblasti prostudovat a nebo eh, toto chcete prodebatovat zde v parlamentu, či eh, otevřete trh eh, silniční dopravy. Zatím máme kabotáž ještě omezenou a proto bych eh, chtěl vědět, jak se to dle vás bude vyvíjet. V námořní dopravě jsme již udělali určité zkušenosti Eh, my jsme se pokusili udělat krok dopředu a pak jsme se museli vrátit. Takže budete chtít otevírat tuto otázku ještě jednou? Pravděpodobně jsou zde tři oblasti, eh, kde hovoříme o vnitřním trhu a pravděpodobně nás očekává ještě zajímavá politická diskuze. Konkrétně k jiným oblastem. Tady bych rád věděl v souvislosti s tou sopkou jak se eh, uvažuje o odškodnění. Rád bych eh, vaši konkrétní odpověď. A sice, chcete vést debatu eh, o určité orientaci na odškodnění v této souvislosti? To je pro nás velmi důležitá otázka. A dále, jak se momentálně díváte na dohodu s USA? V roce 2010 se k tomu i my vyjádříme, ale co se nám bude také ještě předloženo a bylo by vhodné, kdybychom i v této sněmovně se mohli jaksi přípravně k tomu vyjádřit. Vy jste se také zmiňoval o eh, odbavení na zemi, eh, hovořil jste o revizi slotů a jakým směrem tady jdete, jakou máte představu? Eh, bude to jednoduchá revize? Dále jednoduchá přímá otázka, o které se hovoří. Jak se díváte na otázku megatraků, eh, meganákladních vozidel? Eh, je to otázka, na kterou se díváte blíže, je to určitá konkurence k železniční dopravě a to je věc pravděpodobně, na kterou se také ještě eh, obrátí nebo budou orientovat i další kolegové. Děkuji, pan Elkadruj, čtyři minuty. Takže koordinátoři budou mít čtyři minuty a ostatní dvě minuty, takže nyní uzavírám seznam řečníků. Je dlouhý, takže čtyři minuty pro koordinátory a dvě minuty pro poslance. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i vám, pane komisaři, za úvodní slova. Vím, že eh, probíhá řada příprav a spousta vyjednávání, ale stejně jako Matěj jsme my jako skupina trošku netrpěliví. Rádi bychom měli před sebou nějaké rychlé, konkrétní předlohy, protože máme spoustu práce. Mám několik otázek. První se týká vulkánu. Před několika týdny jste hovořil o koordinační jednotce, která by měla být zřízena. To proto, aby se lépe zvládaly situace tohoto druhu. Abych pravdu řekl, ještě jsem zcela nezaznamenal, jakou úlohu by tyto koordinační jednotky měly mít a za jakých okolností by potom koordinační jednotky mohly zasáhnout při výbuchu vulkánu, ale možná i při jiných oblastech, nebo je tomu jinak. Další otázka. Matěj už poukázal na následující. Máme zde řadu návrhů, které čteme v tisku platby očkodného a tak dále a tak dále, ale opravdu vážně jsem neslyšel ještě žádnou oficiální reakci. Eh, některé společnosti mají, eh, zažádali o výjimky eh, z ustanovení o CO2 emis a e- emisích, ale rád bych slyšel něco konkrétního od vás. Třetí téma, o kterém budeme v krátké době hlasovat, je směrnice o zaměstnancích. Všichni víte, že je to velmi kontroverzní téma, velmi kontroverzní je i zde v parlamentu. Jde při něm o to, jestli by samostatně výdělečné činné osoby spadaly do oblasti působnosti a nebo ne. Ve výboru pro zaměstnanost byly vaše návrhy zamítnuty a nyní stojí před námi otázka, jestli je komise připravena hledat také jiné řešení, protože pokud by tady to rozhodnutí mělo být potvrzeno, budeme stát před situací, že osoby samostatně výdělečně činné budou zahrnuty do směrnice. Možná, že by bylo vhodné hledat ještě nějaký jiný kompromis. Další bod je euroviněta. V březnu, tedy před více než rokem, parlament vypracoval stanovisko radě. A moje konkrétní otázka je následující. Chcete se politicky zapojit abyste za belgického předsednictví celou věc uzavřeli, alespoň belgické předsednictví to oznámilo. A další bod, který je pro nás v parlamentu velmi důležitý, jde o follow-up některých již provedených opatření. Příklad, v září jsme schválili akční plán Městská mobilita. Je to velmi dobrý a zajímavý návrh, ale mm, schválili jsme také kalendář a v něm stálo, že v roce 2010 již budeme zřizovat eh, pozorovací středisko pro městskou mobilitu. Eh, to by zaručilo výměnu informací například mezi různými městskými systémy pro poplatky. Eh, rád bych vás poprosil, aby se s tím začalo, abychom mohli začít pracovat a abychom dostávali podrobné informace o stavu věcí. Děkuji. Paní Meissner za skupinu ALDI. Ja, vielen Dank, Herr ano, děkuji pane předsedo a děkuji pane komisaři Kalasi za vaše informace. Mnoho již bylo řečeno a já bych měla pět konkrétních oblastí, o kterých bych se chtěla zmínit. Za prvé je to kombinováno s které máme, tedy odstranění bottlenecks a potom také revize TNT. Příští týden to budeme projednávat v Saragoze, rozšiřování koridoru směrů a také těch eh, úzkých eh, hrdel. To je otázka, eh, která je spojená také s přenosem dopravních proudů někam jinam. Máte určité představy o tom, jak získat nástroje z těch nových fondů, aby bylo možné financovat to, co je prostě nezbytné. Za druhé, vnitřní trh. Tam jste hned eh, ve slyšení zpočátku řekl, že jedním z prvních cílů bude eh, dokonání eh, vnitřního trhu v oblasti dopravy, tedy integrovaný prodej jízdenek. Jste řekl, to je důležité pro cestující v Evropě. O tom jsme také se zmínili v souvislosti s tou sopkou. A na druhé straně já jsem zatím neslyšela žádné číslo, kdy by bylo možné se toho dopracovat, tedy toho eh, společného prodeje jízdenek. Dále interoperabilita v železniční dopravě. Ani to ještě nemáme, ale ani to nemůžete zvládnout úplně sám. Takže s kým o tom hovoříte a jak myslíte si, že budeme moci pokročit? Čtvrtá krátká otázka. Zmínil jste se o výměně zkušeností v oblasti bezpečnosti v silniční dopravě a také o tedy propojení s infrastrukturou a bezpečnostní infrastruktury. Takže to to je jedna věc. Dále v červenci 2011 jste eh, řekl, že byste chtěli mít zajištěny lepší sociální podmínky v námořní dopravě a připravit příslušný balíček. To mě těší, protože všichni v této oblasti dopravy na to čekají. A poslední je tedy sopečný popílek. Na jedné straně máme mnoho hlasů, které říkají, že letecké společnosti se nechovaly vždy tak, jak bychom si to přáli, ale situace byla samozřejmě výjimečná. Máte vy nějaké zkušenosti, jak to dopadlo s právy cestujících a dále s tím popílkem? Vy jste měli eh, také také konkrétní task force a máte k tomu určitý harmonogram práce, kdy eh, tato skupina má předložit své návrhy? Děkuji. Ještě jsem zapomněla také Evropské nebe to je samozřejmě také otázka, která nás všechny zajímá. Máme tady nového koordinátora, který na tom začíná pracovat, takže pravděpodobně eh, to s ním eh, bude možné udělat velmi rychle. Děkuji. Děkuji, paní Majser. Mm, využila jste téměř celý čtyř minut. Eh, paní Luxemburga má čtyři minuty za zelené, tak ne, pan Kramer? Já taky děkuji panu komisaři za přednášku a rád bych se ještě zeptal na bottlenecks. Problém ale je, že byla snížena částka ze 20 na 8 miliard. Eh, nyní zůstaly zachovány ty priority, ale žádný projekt nebyl vyškrtnut. Chci říci, že pokud budete trvat na těch čtyřech projektech, Lyon Turin, tunel, eh, dopravní cesta z Messiny, můžete na vše zapomenout, protože je úplně jedno, jestli velké projekty budou dokončeny z 10 nebo 20 nezbydou vám žádné prostředky na to, co je ještě nutné. Chci jen zdůraznit, že v železniční dopravě v Evropě dnes máme méně železničních Eh, spojů přes železnou oporu, než tomu bylo před 20 lety, když jsme železnou oponu ještě měli. To si musíme stanovit jako prioritu, nebo nebude moci Evropa srůstat dohromady. Druhá otázka. Klimatická strategie Evropské unie do roku 2020 snížit emise bez změny dopravy, bez radikální změny dopravy. Tohoto cíle nedosáhneme. Nejde proto tedy pouze představovat jednotlivá opatření, ale musíme změnit rámcové podmínky musíme podpořit, eh, eh, musím, nesmíme nadále podporovat ty, kteří zatěžují životní prostředí. Eh, bez toho to nedokážeme. A proto se ptám, které iniciativy plánujete, abyste změnili rámcové podmínky, například co se týče leteckých společností. Evropská agentura pro životní prostředí vydala nyní čísla. Letecké společnosti dostávají 30 miliard eur od daňových poplatníků a z toho pro mě vyplývá, že jsou nyní Tedy, tedy, že by neměli být nyní očkodňováni za, tej, za ten vulkanický oblak, protože dostávají 30 e, miliard ročně. Hovořili jste také o limitu pro rychlost a o alkoholu za volantem. Hovořili jsme o subsidiaritě, že by to mělo zůstat členským státům. Deno Denodenně e, spotkáváme nebezpečí, ale současně hovoříme, že tato hranice pro rychlost nebo pro alkohol nepřichází v otázku na evropské otázce. Moje otázka, e, pokusili jste se vůbec o něco v této oblasti, nebo co to má vlastně dělat s tou subsidiaritou? Možná, že bychom také mohli hovořit o městské mobilitě. Tam mnoho otázek podléhalo subsidiaritě a přesto jsme se tím zabývali. V letecké zprávě, na které jsme se dnes shodli, stojí 20 20% redukce emisí do roku 2020. To nezvládneme. Pokud je pro čtyřčlennou rodinu v Evropě levnější letět na Malorku, než jet 200 kilometrů drahou, potom se to nezmění. Takže budete se tím zabývat, anebo ne? A můj poslední bod. Odborník z oblasti železnic eh, hovořil o tom, že nemáme žádné otevření trhu. Integrovaná železnice bez otevření trhu je určitě skvělá věc, ale neintegrovaná železnice bez otevření trhu znamená pouze větší byrokracii. Jak budete postupovat k tomu, abychom měli konečně železniční síť? Mnoho zemí totiž říká, mě nezajímám evropská legislativa, zavřu své hranice, ale to odpovídá evropské legislativě v oblasti vnitřního trhu co tedy podniknete a kdy budete zase čekat eh, po tom prvním balíčku, než eh, k něčemu dojde, anebo se zapojíte i hned, abyste odkázali země do eh, správných mezí, protože právo platí pro všechny. Děkuji, pane Kremere. A poslední v tomto kole paní, paní Post. Děkuji, pane předsedo, a vítám pana komisaře. Měla bych tři dost krátké body. První bod, my tady mluvíme o um, um, možné roli komise eh, při další motivaci um, železnic, tak aby se um, eh, organizovali jako takový systém v Evropě, to znamená, že pasažéři by si mohli kupovat jízdenky, budou cestovat třeba z Finska, kamkoliv jinam přes Milán, aniž by se museli eh, pokoušet to dělat sektor po sektoru, anebo mm, že by to dělali v jednotlivých zemích. Já si myslím, že to je docela důležité. A lidé by určitě rádi toto dělali. A tak jsem si říkala, jestli komise Eh, o tomto dále ještě přemýšlela. Eh, určitě bychom uvítali jakékoliv poznámky k tomuto. Druhá věc se týká um, eh, zapečného popílku. A máte pravdu, pane komisaři, že říkáte, že jsme měli ve Štrasburku dobrou diskusi. A myslím si, že bychom měli znovu potvrdit, že vítáme um, informace, které velice rychle dorazily tentokrát z komise. Je tam řada bodů, které byly nadneseny. A jsou tady dvě oblasti Mm, víme, že mm, je to velice nákladné, je tady 1,7 miliard eur mm, a nebylo to jistě, byla to vlastně výjimečná situace, mimořádná. Ale pak jsou tu dvě věci. Vy jste nanesl už otázku toho, že byste podpořili tyto, tyto dopravy tak, aby to byla určitá kompenzace pro členské státy a nebude to státní pomoc, protože asi by to nebyla státní pomoc jako taková. Podobnou situaci jsme měli v roce 2011 když bylo uze, eh, ne, jsme měli v minulých letech ehm, v roce 2007. Chtěla bych vědět, jaký tady bude postup v členských státech, jestli členské státy ukázaly nějakou mm, možnost se do tohoto, tomuto přispět. A další bod um, je to jenom um, taková kompenzace um, pro pasažéry, ale my jistě vítáme skutečnost, že pasažéři by měli být vykompenzováni a za těchto okolností. Ale jak jsem řekla, toto byla zcela mimořádná situace a protože uh, to bylo tak neodhadnutelné, uh, tak byla to taková kritická situace a teď nevíme, jestli uh, dopravci by měli skutečně poskytnout nějakou finanční pomoc, protože to byly okolnosti, které, jak jsem je nastínila, nebyly bylo možné očekávat. A moje závěrečná poznámka, no to je k tomu, co jste říkal předtím, a sice eh, se to týká o něch tělesných skenerů. Eh, tady bychom měli mít společný přístup a eh, myslím si, že asi víte, že to byla dost kontroverzní otázka tady. Hodně toho závisí na vybavení, které je používáno, protože to bude určitý typ zařízení, která budou velice vysoce technologická a například ve Velké Británii tam se používají vybavení, která jsou už povinná, nebo zařízení povinná, my s tím ale můžeme mít problém, takže by mě velice e, zajímalo, vy jste říkal, že to nebude do půlky června, ale e, pokud byste nám mohl říct, jaký náznak ukázat, jakým směrem se komise ubírá. Pane komisaři, chtěl byste odpovědět na tyto první otázky z prvního kola? Čtyři minutky. Je to obtížné. Možná bychom mohli vzít všechny otázky. Ano, je... některé věci se no, přednesly, byly předneseny identicky. Já se pokusím se vyjádřit co nejstručněji. Železniční balíček, jak jsem řekla, v září budete ho mít v rukou a já jsem samozřejmě proto, aby pro otevření eh, trhu tady mm, jak jsem také říkal ve svém zahacím mm, poznámkách, mm, navrhneme zrušení kabotáže a co se týče sopky. Několik otázek tady padlo eh, týkajících se sopky. Víte, že eh, sopky nás neposlouchají, to je to, co jsem už říkal, toto je součást života. A dokonce i komise nemůže zvládat nebo si podřídit přírodu, jak by chtěla. Takže toto je součást celého eh, rizika, které je také propojeno s leteckým provozem. A eh, koordinace už začala fungovat. Toto běží hlavně mezi eh, Eurocontrol a EASA. Toto je Národní letecká agentura. Jde o to, abychom měli Eh, okamžitý kontakt, kdyby něco takového zase nastalo. Takže eh, k otázkám které se týkaly kompenzací, odškodnění. Ta situace byla dost jasná v dokumentu komise. A tady nemluvíme o um, úhradách, o odškodnění. To znamená, že někoho za něco, někdo je za něco obvinován. A um, já bych to znovu rád zopakoval. Toto bylo, uh, tedy uzavření nebe bylo založeno na jasných pravidel, eh, do kterých šli všichni aktéři, který se drželi všichni aktéři. A musím říct, že jsem u toho byl, když tato pravidla byla zvažována eh, a když jsme začali přemýšlet o tom, že tato pravidla by měla být změněna nebo by měla být učiněna trošku flexibilnějšími. A toto není jednoduché rozhodnutí, protože se eh, dozorne, rozhodnete, že něco poletí a potom dojde k nějaké škodě. Kdo pak ponese zodpovědnost? Takže Toto musíme zvážit jako mimořádnou situaci, musí se promyslet eh, rizika spojená s těmito událostmi a také možné dopady. A musíme je bohužel sdílet. Takže komise tady nemluví o odškodnění, domise eh, vlastně mluví, eh, mluví o státní pomoci, pokud zvažujeme nějakou státní pomoc, pokud nějaká letecká společnost je ve skutečných potížích, tak mohou zažádat o státní pomoc nebo příspěvek a toto možné je za stávajících pravidel. A můj Kolega Almunia slíbil ehm, sledovat flexibilně tyto žádosti, ale eh, jediná žádost tady zatím v tomto smyslu nedorazila, tedy žádost o státní pomoc. A to z jednoduchého důvodu. My tady eh, obecně mluvíme o nějakém účtu, o možných ztrátách, ale víte, když jde o dokument, který žádá určitou státní pomoc, tak to je úplně jiná záležitost a musíte celou situaci proskoumat pro a podívat se přesně na to, jaké jsou e, náklady. Takže státní pomoc je možná, ale neodškodnění, protože nemůžete obvinovat někoho nějaké eh, eh, rozhodující instituce v jejich rozhodnutích a bezpečnost vždycky stála na prvním místě. Takže musíme vzít v potaz tyto důsledky, musíme z toho vzít poučení, ale nemůžeme říct, že někdo tady udělal chybu a že někdo má nárok na nějaký typ odškodnění. Takhle tomu není. Co se týče práv pasažerů, od samého začátku jsem vždycky eh, přednášel stejné prohlášení. Mluvil jsem o právech pasažerů, která musí být respektována a já si myslím, že to je jasná pozice. Tato práva musí být respektována. Jsou tu tři věci. Informace, péče a také úhrada možná. Tady není žádná dodatečná platba, pokud jsou nějaká zdržení v dopravě a podobně. Toto není tento případ. Tato mimořádná situace či události si vyžadují tyto tři eh, věci. A je tady taková šedá zóna, která se týká i budoucnosti. Ehm, jak se postarat o takovou situaci? Třeba pětihvězdičkové hotely, to nevím, ale musí to být rozumné dimenze a letecké společnosti eh, se tady držely těchto pravidel a myslím, že to bylo pojato rozumně a že umistovali také pasažéry a mm, také přesměrovávali eh, se mm, jejich destinace a podobně. Ale eh, když slíbíme, že přijdeme s nějakou revizí, a tak se toho také musíme se situace poučit a my jsme se poučili. Takže toto byl um, popílek, byl sopečný. A další otázka Mm, nějaké výjimky týkající se ETS nebo podobných mm, mm, výjimek. Já jsem to, ano, já jsem to četl někde ve zprávách, ale neslyšel jsem oficiálně, že by někdo skutečně přišel s takovýmto návrhem. Samozřejmě, pokud Jistě, že bojujete vždycky za své vlastní zájmy, máte leteckou společnost a velký otázník nebo velká otázka dnes tady padly takovéto otázky. EASA nyní e, navrhuje přesnější e, ukazatele toho, jaké jsou eh, eh, jednotlivé zóny a limity. Spolupracují také s výrobci eh, jednotlivých motorů, tak aby měli přesnější základnu pro předkládání důkazů, aby se tady stanovily určité limity. Ale letecké společnosti nás občas oslovují, jsou ehm, velice neklidné a říkají, že by okamžitě měli dostat právo letět. Ale kdybychom jim opravdu, ehm, kdyby všechny relevantní instituce dali možnost ehm, letět, ale pak se něco stane, tak kdo pak ponese zodpovědnost? Eh, toto je eh, nebezpečné. Byl tady jeden let, eh, který je tento papílek je nebezpečný a já jsem viděl obrázky toho, co se stalo se stroji toho letadla, když vyletělo, takže je to vážná záležitost. A teď What, so this was... Takže to byl, byla sopka železnice TNT a otázky mm, financování. To je velice důležité. Je to neuvěřitelně rozšířená otázka ehm, máme možnosti financování a svým způsobem je nemáme. Už jsme se dohodli s kolegem Honesem Hánem, že eh, skoordinujeme naš, ehm, naši systém financování projektů v regionální politice a to, co se týče eh, celkové strategie a cílu a pan Hán eh, pojede do Saragozy také a zúčastní se této akce. A toto je velmi důležitá věc, protože regionální finance eh, jsou velmi důležitou eh, součástí TNT, eh, ale bylo zjištěno, že celá řada stávajících možností, jak financovat projekty, ale proč to všechno nebylo účinně využito, to se sám ptám a určitě se to celé rozpracuji a bude to jistě jeden z našich velkých zájmů a priorit, abychom našli nezbytné zdroje financování. Řada lidí eh, mluvila o interoperabilitě a také otázka spojenými s jízdenkami. Musím říct, že to je jedna lekce nebo jedna oblast, kde se skutečně můžeme posunout předu. Už jsem e, začal pracovat velice intenzivně na vytvoření takové platformy pro takovýto informační systém, e, který nám umožní e, systém jízdenek nejenom při různými, různí dopravci, ale také jde o takový časový plán. Prostě můžete, je to tady nejenom možnost letět, ale můžete je také vlakem a můžete můžete využít všech eh, možných eh, IT eh, nástrojů, abyste vytvořili takovýto platformu jízdenek a také informační systém pro mm, oblast biznisu, protože takový obchodník C poslat kontejner z bodu A do B a mm, jak bude k dispozici taková informace, jak silnic, jakých cest, jaké cesty si může vybrat. Takže takovéto věci mám na mysli. A mm, když mm, budeme hovořit o těch slabých místech, pan Kramer říkal něco, co je pravda. Ano, určitá slabá místa nebo úzká hrdla tady máme. A jsou velká, zabírají hodně času, ale my musíme využít nástrojů IT, musíme to lépe zorganizovat a já si myslím, že to tady můžeme učinit pokrok. Euroviněta, to je eh, něco, kde se pokoušíme spolupracovat s belgickým předsednictvím. Dosud to bylo zablokováno, ale práva pasažerů, jak jsem řekl, další velké projekty, je tady řada detailních informací Eh, omezení eh, rychlosti a alkoholu. V mnoha zemích máme tyto limity. Německo je, myslím, eh, taková země, kde ta rychlost není, není omezena. Ale myslím si, jediná, ano. Ale i když se pokoušíte jet v Německu, tak vidíte, že je tam stále více značek, která omezují rychlost. Takže nevím, jestli je to dobrý nápad mít všude po Evropě omezení rychlosti a mm, pak ale ne alkoholu. Já, jsou to různé kultury, nevím, v některých zemích můžete lidem důvěřovat, v některým zase ne, v některých zase ne. Takže říkal jsem to i během slyšení, jak si asi vzpomenete. Dále. Spojené státy a dohoda s nimi, ta bude podepsána 30. června. Španěl, a je tam, eh, je tam ještě dlouhá cesta k ratifikaci dohody, ale je velice důležité mít ještě další typy takových dohod. Tak, to je v pořádku, skvěle, děkujeme. Máme tady dlouhý seznam členů výboru, kteří chtěli hovořit. Musím to omezit na dvě minuty, protože bychom jinak nemohli vzít všechny na řadu a pan komisař by nemohl odpovědět, takže to vezmu v tomto pořadí. Takže první je pan Kančian. Prosím, máte dvě minuty. Teď to počítám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i vám, pane komisaři a srdečně vás vítám ve výboru. Pozorně jsem poslouchal vašim úvodním, vaše úvodní poznámky. Představil jste nám ambiciozní a opravdu rozsáhlý program. Ehm, ano, máme eh, určité potíže pracovat v těchto dobách. Toto je mm, moje první funkční období Musíme se zaměřit na řadu problémů, které se týkají vašeho portfolia. Hovoříme o železničním balíčku, o přepracování sítě TNT, dopravní, nákladní doprava a tak dále. Dnes dopoledne jsme přijali zprávu kolegy Groše a viděli jsme, že jde o trvalou udržitelnost dopravy. Uh, a výbor má k tomuto důležitému programu co říci. Pane komisaři, potřebujeme nutně tuto bílou knihu, určité vodítko, určité programové vodítko. To nyní musíme dostat na stůl a musíme zajistit, abychom to vodítko pro naši programovou práci měli. Potřebujeme také interoperabilitu. Samozřejmě to také platí pro cestující. Dnes ráno jsme eh, tady hlasovali o dvou tématech, a sice námořní doprava, mezi ně spadala. Vy jste hovořil, že zítra předložíte program, který se bude týkat všech druhů dopravy. Tady i tedy se musíme pokoušet poněkud více spolupracovat a slaďovat naše názory. Ale mám jeden konkrétní bod, na který bych se vás rád zeptal. Vy jste hovořil o prostředcích na sítě TEN. Jak to tedy vypadá? To, co už máme, budeme to integrovat? Máme tu možnost té integrace? Existuje možnost čerpat z různých finančních eh, zdrojů, ale vytvořit také nový finanční zdroj. A v tomto případě by Evropa měla podpořit své hospodářství, ekonomiku a já si myslím, že tento obor je velmi důležitý a zajímal by mě váš názor. Děkuji. Další je pan Ayala Senda. Má dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Bezpečnost silniční dopravy. Zde bych měla otázku, kdy komise bude předkládat nový návrh ohledně přeshraniční rezervace a dále silniční infrastruktura, to je další otázka, dále pilotní projekt, který by byl zapotřebí s partnery ze strany evropských subjektů a to v souvislosti se spoluprací s Ratispolem dále přeshraniční silniční sítě. Jak to plánujete také v souvislosti se finančním výhledem? má rozpočet pro dopravu být navýšen třikrát nebo čtyřikrát. To je důležitý cíl a e, zde v rozpočtu budou probíhat skutečné bitvy a budou stanovovány také priority a cíle. Já bych navrhla, abychom e, tento rozpočtový díl navýšili třikrát. Dále governance. Máte naplánován nějaký mechanismus? aby skutečně společný zájem byl zastupován v vůči národním zájmům. Tady bychom čekali tedy na návrh komise eh, v souvislosti s TNT, dále sítě, přístavy, logistika, bude logistický plán a eh, bude také návrh na technologie jako Cezar. Slyšeli jsme, že je navržen základní Eh, projekt eh, jako Simple European Sky a eh, nebylo však zdahrnuto to, co se týká financí. Dále autobusová doprava, říční, námořní doprava, bude probíhat určitá harmonizace v právech cestujících. Děkuji. Paní Lichtenberger, dvě minuty. Ano, děkuji vám. Já mám několik málo doplňkových otázek k tomu, co jste již řekl, euroviněta. Řekl jste, že to chcete eh, zahájit společně s belgickým předsednictvím a jaké vidíte většiny v této souvislosti. Co uděláte vy eh, přímo, abychom toho dosáhli? Druhý bod, eh, dále modelový shift. Jak jej dosáhneme, když nebudeme důsledně pracovat eh, na tom, aby rozdělení nákladů bylo spravedlivější? Specifická otázka. Chcete podniknout něco pro to, aby otázka Alpské konvence a dopravního protokolu byla znovu projednávána. Volby v Itálii proběhly a to i včetně regionu Veneto, eh, takže by to snad šlo. Celá ta záležitost již trvá 15 let. Eh, transevropské sítě. Konkrétní otázka. Budou existovat určité změny v seznamu prioritních projektů eh, a 30 e, projektů. Jak to tam vypadá? Mají tam být priority e, ve smyslu stanovení koordinátorů nebo i něco jiného? Já pravděpodobně mám veliké iluze. E, pro mě je udivující, že se nic nestaví. Vždyť nevíme nikdy, zda ten sousední stát také něco učiní pro vyřešení dopravní situace. Dále eh, začlenění OSVČ do, eh, cen, do eh, doby řízení. To je otázka, na kterou jste neodpověděl, takže prosím o odpověď. Gandes Pascual má dvě minuty, prosím. Sí, gracias, señor presidente. Señor... Děkuji, pane předsedo. A srdečně vítejte, pane Kalasi, vítejte u nás doma. Jeden den je to dobré, druhý den to není dobré ta spolupráce, ale solidaritu, naši podporu dostanete. Děkuji za to, co jste řekl. Potácíme se mezi jednou a druhou krizí, ale potřebujeme jasné, jasně stanovené projekty. A moje otázka je, jak to všechno chcete zvládnout. Představil jste takový plán, který nebude možné zvládnout. Saragossa, tam půjde o transevropské dopravní sítě a já se ptám, jak to chcete zvládnout na pozadí krize? Máme stále méně prostředků. Jak to chcete zvládnout? Kde budou vaše priority? A k vulkánu. Tady máte pravdu. Neměli bychom hledat vyníka ale jde nám o to vyvodit nějaké důsledky z celé té věci. Vyšší moc, přírodní katastrofy. Existuje nějaký fond, tak jako v jiných oblastech, který by se mohl použít pro očkodnění cestujících dále k železnicím, kdy dojde k vytvoření nového železničního evropského nákladního, nákladní dopravy a kdy se dostaneme ke skutečné eh, přístavní politice. To je téma, na kterém pracujeme už dlouho a myslím, že by se eh, mělo prokázat, že nejde čistě o teorii, že jsme společenství. A dále mám ještě jednu poznámku k bezpečnosti na silnicích. Vítám iniciativy, které jste oznámil. Děkuji. Pane, máme dvě minuty, prosím. Fijn dat u een ambitieuze lijst. Já vás zdravím, pane komisaři. Je dobré, že jste tak ambiciozní, ale bohužel vám musím říci, že leco se tam ještě schází, že nejste dostatečně ctižádostiví. Zde ve výboru jsme eh, také schválili zprávu o nejrůznějších postupech eh, v silniční dopravě, kde existují nejrůznější pokuty. Eh, je to veliký eh, rozdíl. V jedné zemi se platí 500 euro za mm, nějaký malý přestupek a někde jinde jenom pár eh, halířů. Takže jak je možné eh, toto zharmonizovat? Chci se vás tedy zeptat, kdy v tomto ohledu něco uděláte, kdy něco podniknete také proto, aby naši řidiči nákladních automobilů nebyli takto libovolně osočováni. Dále také v oblasti Eh, dalších typů doprav. Hovoří se také o tom, že by měl být eh, evropsky eh, zaveden filtr proti popílku. V Německu již existuje, ale v Dánsku se nesmí používat. Takže to je takové zvláštní, když máme vnitřní jednotný trh. Takže měli bychom si vyhnout rukávy a udělat něco z toho vnitřního trhu co stojí za to. Několik poznámek ke kabotáži. Jste řekl, že určité předpisy o kabotáži by tam měly být a já myslím, že byste měl říci, že tam musí být. Škoda, že to je omezené v Evropě a to nejrůznějším způsobem a ty mega trailery tam také ještě zahrnete, ty jsou také ekologické. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, moje první otázka z mé strany je následující. Jde mi o zdroje financování. Zdroje financování, které zamýšlíte pro další období. Moje otázka je, jak chcete financovat dopravní infrastrukturu na východě Evropy? Další otázka další rozvoj inteligentních dopravních systémů a interoperabilita elektronických systémů. Ráda bych se vás také zeptala na následující. Já mám integrovanou strategii pro evropskou středomorskou politiku. Zajímalo by mě, jestli chcete takovou integrovanou strategii vyvinout i pro říční dopravu, abychom horizontálně viděno dopravu, flotily, eh, přístavy, ochranu um, moří, palivo, zařazení flotil do obchodu s emisními povolenkami, jestli chcete horizontálně pojednat všechna tato témata. A moje další otázka je následující. Představil jste celou řadu programů a já se ptám, jak vás v dalším programovém období můžeme podpořit při implementaci těchto programů. Pane komisaři, kdybyste odpověděl na poslední kolo otázek a mm, pak uvidíme, jestli budeme ještě čas na posledních šest otázek, na které budete mít snad možnost ještě odpovědět. Poslední otázka eh, šlo o program. Toto je pracovní program, který je oficiálním dokumentem, který byl schválen komisí a byl vám zaslán, takže si to bez problému můžete sledovat, co tam je napsáno. Ale jak jsem už řekl, může být to ještě doplněno o další e, aspekty. Na co jsem neodpověděl, to byly oni OSVČ a velké, e, e, velké nákladní vozidla, tyto megatraky, to je něco, na co nemám odpověď, ať už je nazveme jakkoliv. Jsou to dlo, delší traky, delší nákladní vozy, ale víte, ono, to je taková hlavní otázka, je délka těchto vozidel a to je téměř tak dlouhé jako autobusy, ve mě, které se provozují ve městech, takže to je argument, který předkládají všichni tito lidé, kteří jsou ve prospěch toto, kteří jsou proto. Ale musel jsem trošku pozměnit můj přístup do dosud. Nemáme žádný pevný názor na tuto věc. tyto normy budou zanechá, ponechány tak, jak jsou. Tyto megatraky těm mm, mega jim nebyl dáno ještě zelené světlo. Ano, kolik peněz? Kolik peněz? Mm, mm, to je rozpočet, který je omezenou záležitostí. A když jste z té druhé strany a pracujete taky v parlamentu a zabýváte se různými prioritami a máte mezi nimi určité rozdíly. Já si nemyslím, že budeme mít z evropského rozpočtu tady něco. Ano, paní Ayala, mohu se zeptat a určitě budu žádat, mohu žádat a mohu žádat o více, ale Není to tak jednoduchá záležitost. A víte, jeden, jedna miliarda na rok do sítí TNT, které jsou to je přímá investice, toto může pouze eh, se týká několika projektů, je to omezený počet. A když to budou 3 miliardy, tak to je pořád ještě omezený počet. Takže eh, se musíme pokoušet o dobrou spolupráci mezi členskými státy. Jsou to regionální peníze, pak soukromé finanční prostředky a spolupráce mezi bankami a fondy a podobně. A klíčovou otázkou je, jak skombinovat eh, tyto zdroje pro tyto projekty. A v Lipsku minulý týden se konal Mezinárodní fórum dopravní a také tato otázka byla diskutována. A e, jeden zástupce soukromého sektoru řekl, e, že je tady spousta peněz k dispozici v soukromém sektoru a infrastrukturální projekty jsou velice přitažlivé, ale jak to propojit? To je ona klíčová otázka a na tom budeme tvrdě pracovat. Co se týče o něch OSVČ e, zaměstnanců, pracovníků, tady je pozice, nemám teď pozici komise, nemám v úmyslu um, to znovu otevírat, um, bude mm, později rozhodnuto, jaký bude výsledek, asi to bude možný kompromis, ten kompromis dosud mm, tady byl, ale musíme mít jasnou politickou linii, až se parlament rozhodne, Eh, že budou v tom začleně OSVČ, toto je jedno rozhodnutí, buď budou v tom nebo nebudou, jsou to dvě rozhodnutí a já nemám v úmyslu eh, znovu toto buď, eh, buď obnovovat nebo stahovat tento návrh. Co se týče přeshraničních sankcí, pokud. Ano, tady jsou různé typy, pokud ty týká se to různých porušení pravidel a jsou různé praxe v jednotlivých zemích. Máme um, různé možnosti, jak to zharmonizovat, jak eh, vytvořit takový rovný manevrovací prostor, tak abychom mohli harmonizovat jednotlivé praxe. Ale přeshraniční systém, pokud udělám vše, abychom v tomto uspěli, ale zase je to eh, velká věc, Vy to znáte stejně jako já. Je alespoň v Bruselu máme vozy z jiných zemí, které mají e, toto osvědčení a musí potom platit za to, že špatně zaparkují. Měli skutečně za, za její malé peníze, potom se vymůže, tak policie se vymůže tyto peníze. Ale to je závažná otázka, takže věřte mi, že to bude také součástí balíčku. E, je to diskutováno v rámci balíčku o silniční bezpečnosti, zase je to jedna z klíčových otázek, ale jak, co z toho konečně vzejde, to vám teď e, nemohu říct. Euroviněta. To je zásadně velmi důležitá otázka. E, naprosto sdílím názory o tom, že je tady koncepce takového internacionalizace nákladů. Je to Eh, otázka, kdy musíme vytvořit rovné možnosti pro eh, nositele dopravy, musíme to usnadnit eh, pro ty, kteří jsou v méně výhodných pozicích. Ale požádal bych také zástupce Rakouska, zeptal bych se jich, jestli jsou ochotní přisoudit nebo přiřadit určité peníze eh, eh, tomuto, této oblasti. Pak to může být klíčová otázka. Pár procent by pomohlo. Já jsem už navázal kontakty s ostatními zeměmi. A eh, lidé přemýšlejí v tomto směru, takže toto je klíčová věc, kdybychom měli určité platby za používání silnic v Evropě, tak bychom možná mohli dát dohromady finanční prostředky z těchto příjmů, takže by tady existovala nějaká solidarita v evropské, evropské silniční síti. To je taková klíčová věc. Dále Cezar. Fungování Cezaru, Cezaru to je něco, co běží, nevíme, jak to bude fungovat po roce 2013, ale bude to jistě velmi slibný projekt a Nemyslím si, že to bude nějaký velký problém, necháme to, jak je to teď. Eh, skenery bezpečnosti to přijde, jak jsem řekl, už to, no, už jsme to všichni, už to všichni sledujeme a rozvineme, rozpracujeme strategii, která bude včas předložena. Pokusím se eh, také věnovat otázce lepších služeb, a budu se snažit odstraňovat překážky. Děkuji, pane komisaři. Koneční kolo. Poslední kolo. Začneme panem Kok. Máte dvě minuty, prosím. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji vám moc krát, pane komisaři. Nehledě na ty megatrillery eh, se domnívám, že eh, přepracování směrnice o vnějších rozměrech vozidel musí být revidována. Druhá otázka. Naši občané jsou eh, znejištěni vzhledem ke stále novým předpisům. Jak zajistíte, aby to, co bylo již stanoveno, bylo prováděno a také kontrolováno? Děkuji. Oh, Děkuji. Pan Fleckenstein má dvě minuty. <clears throat> Pane komisaři, mám několik krátkých otázek. Tak za prvé, Rád bych ještě zopakoval z části otázku pana Kroše, Groše a formoval jinak. Jste také toho názoru, že se z chyb můžeme poučit a že proto ten e, balíček o přístavech 3 není aktuální. Druhá otázka. Hovořil jste o sociálním námořním balíčku a že v příštích letech se něco objeví. To vítám, ale nejde jen o vzdělávání uvnitř Evropské unie, ale také o vzdělávání eh, vně Evropskou unii. V současné době máme agenturu EMSA, která to prověří a doloží eh, příslušnou zprávou. To povede k činům. Myslím, že bychom na to měli také myslet, když budeme vypracovávat předlohu. A třetí věc je vám dobře známá prozba. Rozhodli jsme se, že poprosíme komisi e, v otázce o zhodnocení dopadů týkajících se Baltského severního moře a já bych rád, aby to nastalo brzy. Děkuji pan Bradburn na dvě minuty. Ah, uh, ano, konečně, pane předsedo. Ano, jedna věc eh, k sopečnému popilku. Eh, řada kolegů už to nadnesla. A eh, sice všichni víme, že komise nemůže vlastně udělat nic pro to, aby zastavila tuto sopku, ale určitě by se mohla pokusit zregulovat situaci, protože zdá se, že reguluje všechno ostatní, z toho, co jsem neslyšel odpoledne. Můj hlavní bod Mm, eh, to je ta poznámka, která se týká otázky komise. Když budeme mít program, viděl jsem program eh, na britské televizi Yes Minister, eh, to mi to připomíná, protože tady mám odpověď na parlamentní otázku od pana komisaře a sice je to pan Humphrey, který vystupuje v pořadu Yes Minister. Já jsem hm, se položil jednu jednoduchou otázku. Otázka zněla co se týče stížností, které jsem dostal od voličů, hm, protože vím, že to jsou nekomerční záležitosti, které by měly být pokryty různými regulacemi se organizace EASA. Je to regulace jsou to regulace, o kterých víme. Toto nejsou komerční eh, činnosti, jsou to vlastně eh, koničky. Proto se ptám, teda jsou balony, proto se ptám, jestli tyto koničky, jestli jim bude eh, udělena určitá výjimka z těchto ustanovení, z těchto pravidel, protože to jsou obrovské náklady pro lidi, kteří se účastní těchto různých koníčků. Ale ehm, já v tomto parlamentě už působím, parlamentu působím 11 let a vlastně je to nejhorší odpověď na otázku, kterou jsem ehm, ehm, položil. Za celých 11 let se neříká nic o tom, že by se v tom něco udělalo. Nebyla poskytnuta žádná řádná odpověď, tak se ptám pana komisaře, jestli mi dá přímou odpověď, jestli bude udělena výjimka těmto eh, lidem, kteří provozují tuto činnost balony a kteří to mají jako koníček. Další je pan Rikej a má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane komisaři. Měl bych tři otázky. Za prvé ohledně sítě sítí a financování TNT. Myslím si, že to je dobrý nápad eh, sem nasměrovat fondy a také dobrou zprávu. Jste rozhodnut eh, se takto obrátit na členské státy a rozhodl jste eh, také tímto konfrontovat vaše kolegy komisaře, aby byli disciplinovaní v této oblasti oblasti. Co chcete dále udělat v komisi, aby první železniční balíček nebyl národně realizován, anebo máme pochopit předkládání dalšího balíčku, že členské státy budou osvobozeny od eh, implementace? Třetí otázka ohledně agentur. Agentury jsou dnes obětním beránkem eh, komise a parlamentu. Jak jaké máte zbraně na evropské úrovni eh, pro evropskou integraci. Eh, já se velmi obávám o rozpočet a rozpočtové prostředky pro agentury, například bezpečnost v oblasti chemického průmyslu. Eh, tam je velmi málo prostředků a proto proto se domnívám, že i agentura pro železniční eh, bezpečnost eh, nebude moci realizovat eh, své úkoly také v oblasti interoperability i v materiálech. Děkuji, paní Sehnalová. Vážený pane komisaři, já mám jeden obecný dotaz k financování dopravních staveb, který ale samozřejmě vychází z konkrétní situace. Hovořilo se zde o odstraňování úzkých hrdel a jedním z problémů, které s tímto souvisí, jsou dlouholeté soudní spory, které mohou odložit realizaci staveb o léta, případně znemožnit jejich evropské financování a de facto realizaci vůbec. Byť se jedná o významné mezinárodní dopravní koridory. Jak může komise na pomoci odblokování takovýchto situací? Kolega Kramer tady hovořil o nutnosti propojení přes železnou oponu a v širším slova smyslu je jedním z nich například propojení mezi Českou republikou a Německem a já tedy mluvím o dálnici Praha Drážďany a to je ten konkrétní případ, o kterém jsem mluvila na začátku. Děkuji. Děkuji. Paní Ferrara má dvě minuty obrigada, Sr. Eu tinha duas perguntas. Eh, a primeira... dvě otázky. Za prvé, mnoho zemí mají vážné makroekonomické a finanční problémy a eh, musí se eh, redukovat výdaje v mé zemi, konkrétně v Portugalsku. Všechny velké železniční projekty jsou Eh, podkládány nebo redukovány v současné době, tak hm, jsem se chtěla zeptat, jestli komise sleduje celý tento proces a jestli spolupracuje s těmito zeměmi, tak aby eh, se eh, stanovily určité priority v investicích do infrastruktur. A hm, druhá otázka pomoc leteckým společnostem. Co se stane těmto zemím, které eh, nemají, nemají, eh, nejsou v eh, výhodné situaci? Co, co se týče odškodnění těmto leteckým společnostem, které nemohly fungovat kvůli sopečnému popílku? Děkuji. A teď jenom ještě rychlá otázka, skutečně velmi rychlou otázku, prosím, k tomu, co říkala paní Ferrera. A to jsou ona odškodnění Eh, ať tomu říkám jinak, eh, nebo státní pomoc, nebo balíček státní pomoc eh, leteckým společnostem, které byly postiženy sopečným popílkem. Jak vypadá současná situace, jak já to vidím? Tato pomoc bude skutečně záviset na tom, jak velkoryse jsou vaše vlastní země a jak chtějí velkoryse postupovat. A problém, který s tím máme, je v tom, že některé země eh, jsou daleko šlechetnější, eh, co se týče státní pomoci, než země jiné. A já si osobně myslím, eh, že každá letadlo, které má registraci G, možná to nebudou pokryty těmto, eh, touto státní pomocí, eh, ale to může být slabé místo celého systému a eh, to je něco, co nám leží na srdci, protože to znamená, že tady máme balíček pomoci, který není založen na rovném, rovných možnostech pro všech a proto tento výbor velmi trval na tom, aby balíčky byly rozpracovány na evropské úrovni a aby to nebylo ponecháno jednotlivým státům. Takže to je, jsou všechny otázky a teď poslední kolo vašich odpovědí. Děkuji, ano. Tak, asi jsem tady nezachytil všechny niance otázek, protože byly velmi detailní, takže se pokusím odpovědět a pokud neodpovím na všechno, tak se můžeme k těmto otázkám vrátit zase financováním TNT. A všechny tyto věci, které byly tolikrát už tady nadneseny, jak jsem řekl, zdá se mi, že eh, když nebudeme Chci říct si znovu, financování je obtížná věc a rozpočet je velmi omezen, ale infrastruktura zároveň je, eh, jsou eh, investice do infrastruktury mohou vést k většímu ekonomickému růstu. A ano, zároveň musíme mít i, máme tady jisté limity rozpočtové, ale musíme spolupracovat v nejrůznějších oblastech, to je naším cílem a já si myslím, že to bude velmi vážně diskutováno příští týden v Saragoze a zase už jsou tady určité úvahy, jak jsem řekl, eh, kombinování, zkombinování regionálních fondů, eh, soukromých eh, financí, mezinárodních finančních institucí, hlavně Evropská investiční banka, ale mm, není tady žádná uspokojivá odpověď na toto. Nemám pytel, pytel peněz, které bych mohl vysypat. Ale budeme na tom pracovat teď. To, co říkal pan předseda, ano, vaše otázka je velmi důležitá. No, to leželo hodně na srdci leteckým společnostem, když jsem se několikrát setkal s jejich zástupci a Padla otázka, jestli pokud bude poskytnuta nějaká pomoc, aby to bylo na rovné bázi pro všechny. Dosud nebyly vysloveny žádné stížnosti, takže mi věřte, že komise bude zvažovat možné žádosti o státní pomoc velice kritickýma očima. To bude sledovat. A dosud žádná země nezažádala o, nějakou, eh, o nějaké mm, eh, státní pomoc v tomto, eh, této situaci. Takže my sledujeme z komise tuto situaci a státní pomoc by neměla vytvořit žádné, neže, žádnou nežád, nežádoucí konkurenční tlaky. I have, uh, I don't know. K té další otázce nevím. Will, will look, I only to... Otázka balónování nevím přesně, mm, slíbím, že se na to podívám. Nevím, jestli už tady byla poskytnuta oficiální odpověď, ale vrátí, slíbil jsem se, že se k tomu vrátím, ale teď opravdu nevím, co na to odpovědět. A pobaltská nebo baltická severní eh, monitorovací systém eh, Severního moře. Eh, nevím, jaký, jaké posouzení dopadu je tady s tím spojeno. Ano, síra, to je velká otázka Ehm, a jistě to musíme také detailně probrat s výborem pro dopravu. Situace je, ehm, řekl bych, velice problematická, e, protože to bylo jednomyslně e, přijato členskými státy, kteří jsou členy e, Mezinárodní námořní organizace. Šlo o ustanovení určitých práhových hodnot síry a ostatních látek a podobně. A teď některé státy začaly registrovat, že toto je něco velice komplikovaného. Ano, my uděláme posouzení dopadu, to sledujeme s velikou vážností vážností, ale eh, chci říci, že eh, eh, byste měli pochopit, že vracet se k tomuto a říkat, že teď budeme měnit naše přístupy a limity síry a všech negativních dalších látek, že to všechno musí být sníženo, v výfucích a podobně. A v, to je všecko eh, velmi obtížná věc a vracet se k tomu a žádat o nějaké výjimky nebo o odložení, to si myslím, že to není úplně možné a Neměli bychom být nerealisté. Průmysl by měl být připraven také se připravit na toto rozhodnutí, protože rozhodnutí bylo učiněno a Evropa Eh, eh, ať řeknete cokoliv, jestli se něco, když se něco udělá, tak eh, vždycky to má určité dopady. Ale měli bychom tuto otázku sledovat velice vážně. Podíváme se na to, co se dá udělat a ehm, jak by mohly být také zohledněny zájmy průmyslu, ale nevěřím z politického hlediska, že tady, že tady může nastat nějaká velký průlom. Ehm, ty, ta soudní přelíčení, soudní ehm, případy, to není úplně v našich ehm, rukou. Školící opatření pro námořníky, ano, je to námořní balíček. V některých eh, eh, zemích by eh, by, by chtěli zajistit, aby námořníci aby se s nimi měli takové se slušně, zacházelo by tady byla určitá slušná pravidla a standardy pro to, jak vracet eh, námořníky třeba z azijské oblasti domů a já si myslím, že ta agentura námořní se stále zabývá programy, jak eh, kvalifikovat eh, mm, námořníky tak, aby se zvýšil mm, profesní profil eh, této, těchto činností nebo těchto lidí. Dále implementace železničního balíčku. Víte, že jsme o tom už diskutovali několikrát. Je to také mm, velká záležitost. 25 postupů jsme tady iniciovali v jednotlivých členských státech a budeme je sledovat a Mm, tento balíček má být implementován, ale železniční balíček také eh, bude, tady bude zapotřebí ještě harmonizovat, doladit některé věci a musíme eh, postupovat konstruktivně a hledat možná řešení. To bylo asi všecko. Námořní, tedy přístavní balíček mm, máme tady námořní strategii. Ehm, myslíte, že se vrátíme k směrnici o přístavech? Nevím, je to zase otázka, která dosud eh, byla úplně rozhodnuta. Já jsem pro liberalizaci služeb ehm, přístavních. Ehm, uvidíme, jakou máme možnost politickou toto udělat. To se uvidí, ale je to určitě součást našeho, naší námořní strategie a měli bychom to diskutovat eh, v rámci naší strategie a uvidíme, jak velkou máme kapacitu nebo možnost se věnovat této otázce dále. Ale určitě jsou tady nesměšné překážky, které stojí na této cestě. Děkuji, jsem si toho vědom. Dobrá, děkuji velice, panu komisaři, děkuji za to, že jste odpověděl na otázky. Možná nám se všechny odpovědi nelíbily, ale to tak vždycky bývá. Těž, budeme se těšit na to, že budeme pokračovat v našem dialogu s vámi a to na pravidelné bázi. A doufáme, že se vrátíte do našeho e, výboru. Vím, že máte velmi těsný časový program, ještě jednou vám děkuji a budeme se těšit na to, že vás e, zase e, uvidíme v nepříliš daleké budoucnosti. Někteří z vás vás uvidí v krásném městě Saragoza. Děkuji vám. Okay.